Dear colleagues, I would like to start our meeting. Kolegové, ráda bych zahájila naše zasedání. A doufám, že mě slyšíte. Děkuji vám, že jste se sešli na druhém zasedání. A jak víte, Teď zkombinujeme eh, setkání s experty, což je to tradiční slyšení v Evropském parlamentu, spolu eh, s interparlamentní debatou. A dovolte, abych to uvedla dvěma, třemi větami. De facto, eh, jaké bude téma dnešní výměny. Půjde o kontrolu, jaké by, jako by měly mít parlamenty v Evropské unii. Domníváme se, že žádná eh, část eh, exekutivy by neměla být bez parlamentní kontroly v Evropské unii. A my jsme se měli reformy, které přesunuly některé z národních eh, kompetencí na evropskou úroveň a byly to tradiční národní kompetence. A to je pro Evropský parlament eh, taková výzva eh, směrem k hledání cest o posílení parlamentní kontroly nad zprávou veřejných věcí v EU. My se snažíme posílit nové prvky regulačního rámce, zejména tedy ty kontrolní prvky v Evropském parlamentu. Jsme si vědomi také toho, že i na národní úrovni existují velmi rozmanité přístupy k této kontrole. Parlamenty obvykle zde mají daleko větší sílu, eh, větší vliv na exekutivu, ex ante i ex post, ale na té evropské úrovni eh, je ta kontrola slabší. A proto pořádáme toto setkání, poněvadž se domníváme, že bychom potřebovali ucelenější vizi toho, jak eh, by to mělo vypadat teď a do budoucna. My jsme v této souvislosti pozvali tři experty, kteří zahájí naše zasedání. Tito experti nás seznámí se svými vlastními pohledy veřejné kontroly, respektive parlamentní kontroly eh, veřejných záležitostí. Eh, současná důležitá dimenze, kterou, je tedy demokratická Eh, zodpovědnost a demokracie v rozhodovacích procesech patří k problémům, eh, eh, které, kterým se dnes čelíme. Já bych ráda začala s paní profesorkou doktorkou Kristin Neuholdovou, která je profesorkou na Maslické univerzitě a pracuje na fakultě umění a sociálních věd. Paní profesorko, kdybyste nás mohla eh, v prostoru nějakých 10-15 eh, minut seznámit se svou prezentací. Ano, děkuji vám, děkuji vám, že jste mě sem eh, pozvali a děkuji vám také, také za pozvání. Tak ta studie se zabývá tedy pohledem ze dvou eh, různých eh, ze dvou různých pohledů. Já bych eh, v příštích deseti či patnácti minutách ráda poněkud osvětlila rámec a takový vnitřní vhled na to, jak ta studie byla provedena a tady paní předsedkyně eh, právě řekla, že my jsme se na to dívali se eh, z hlediska eh, procedurálního a samozřejmě my tady máme také otázku, jak se na to dívat z hlediska Lisabonské smlouvy. My samozřejmě můžeme se na to dívat, na to lisbonský, lisabonský proces z různých hledisek a mm, také eh, tak já už to zde bylo řečeno. Tak a tady eh, máme takový kontext, ve kterém se budeme pohybovat a pokud se můžeme podívat na eh, další slide, tak tady vidíme právě ty různé nástroje. Eh, Lisabonská smlouva už eh, samozřejmě eh, tady něco zavedla, takže komise dává národním parlamentům různé dokumenty a tak dále. Nicméně kontrola Eh, exekutivní činnosti v EU, to je, zůstává nadále velmi důležitou otázkou, eh, poněvadž máme tady eh, různé způsoby, jak se to děje. Máme zde prostřednictví, kontrolu prostřednictvím příslušných výborů, ovšem to se neděje ve všech parlamentech takto pak tedy otázka přístupu k informacím, eh, stanoviska v koreperu a tak dále. Čili toto je ten přístup ex ante. No a důležité je samozřejmě pak sledovat další vývoj v radě. Takže eh, to také bylo posíleno po Lisabonu a v jeho, eh, v jeho kontextu. Takže třeba jsou té eh, aktuální diskuse nebo interpelace. Eh, pak zde také vidíme otázku specializace, což eh, není žádná náhoda, poněvadž máme zde žluté karty například, které se týkají zejména legislativních návrhů, legislativních témat, čili skutečně je zde specializace například prostřednictvím zpravodajů nebo pověřenců pro eh, evropské záležitosti eh, v jednotlivých výborech. Také ovšem existují klíčové rozdíly mezi parlamenty na národní úrovni eh, v přístupu a k načasování parlamentní kontroly. My jsme tedy zjistili, že Eh, velká pozornost je stále věnována legislativním procesům, což není žádné překvapení, poněvadž Lisabon eh, poněkud eh, přesunul pozornost na stanovování agendy, to znamená kontrola bílé knihy, zelené knihy a tak dále. A v této souvislosti se dostáváme k tématu, tedy k pojmu mainstreaming, což znamená, že příslušné výbory, a nejsou to jenom výbory pro evropské záležitosti, ale jsou to i výbory skutečně specializované, které se eh, tímto zabývají. Když se podíváme na další, eh, další slide, tak jak vlastně vypadá tam to přímé zapojení na evropské úrovni. Opět vidíme, že eh, role odborných výborů je v některých národních parlamentech větší než jinde a eh, v některých tedy eh, mohou výbory skutečně iniciovat vypracování stanoviska. Nicméně ve většině parlamentů je tato Eh, je, jsou tato zdůvodněná stanoviska eh, stále eh, v rukou pléna. A zda je tím iniciátorem plénum nebo výbor, to nikterak neovlivňuje časový průběh. Další věc, která nás nikterak nepřekvapila, a která je velmi významná eh, v oblasti, eh, v této oblasti je aktivace a používání lisabonských nástrojů. V politickém dialogu se to projevuje tím, že eh, sledáváme, že postupy jsou v jednotlivých parlamentech víceméně stejné, ale politický dialog je někde Eh, zakotven v legislativě i jako politické právo, ústavní právo, tak je to například v Rakousku. A tady vidíme údaje za určité období, a to v našem případě leta 10 až 13, jak se využívají právě tato stanoviska. Vidíme, že švédský parlament jich vydal ze všech nejvíce. Zajímavé tedy možná bude ptát se, proč je tomu tak. A můžeme říci, že těch faktorů je tady e, více. Jednak je to tím, že se kontroluje většina, e, většina e, těchto návrhů, legislativních návrhů, a mm, samozřejmě souvisí to také se spoluprací s vládami. My tedy vidíme, že počet eh, stanovisek, počet odborných stanovisek se v jednotlivých parlamentech velmi liší. Tady třeba vidíme eh, počet eh, příspěvků eh, do politického dialogu. Tady vidíme, že se vede eh, portugalský parlament. A toto je otázka pořizování si informací nezávisle na vládě. A to je, zdá se, velmi důležité v daném kontextu na tomto snímku, ale také obecně je zjevné, že lisabonský nástroj více eh, používají horní parlamentní komory než ty dolní. A důvody proto jsou opět eh, rozmanité. Nicméně skutečně to tak je. Eh, senáty nebo horní komory eh, využívají lisabonský nástroj prostě více. Když se podíváme na eh, podmínky pro využívání mechanismu včasného varování, tak tady je vidět něco, co jsme zjistili při interviewích pro tyto studie. A sice parlamenty vnímají svoji roli různě. Některé z nich nepovažují za svoji práci to, aby přímo byli v kontaktu s evropskými institucemi. Eh, tak když se podíváme na analýzu nákladů a přínosů, tak eh, eh, jsou zde vidíme, že tam, kde jde o eh, záležitosti eh, politického, politické správnosti, eh, že tak tady vidíme jeden přístup a jeden faktor a druhý faktor je také to, kolik lidí mají k dispozici. Když se podíváme, jak jsou parlamenty personálně vybavené, Vidíme, že výborně je na tom německý Bundestag. Ovšem otázka je, jakou roli tito pracovníci sehrávají, což tady uvidíme na dalším snímku. A opět to se opírá o náš eh, výzkum. Snažili jsme se do toho eh, dát jakési eh, kategorie a de facto víme, že eh, tady spíše eh, ty úkoly jsou v podobě poradců a analytiků spíše než administrativních asistentů. Například tady je také ovšem eh, role koordinačního stavu, případně nějaké styčné osoby při aktivaci žluté karty a výměny informací. Čili e, tady ta koordinace napříč parlamenty také vzrostla, vzrostl její význam a je to v souvislosti s Sabonskou smlouvou. E, když se podíváme na podmínky eh, používání eh, systému včasného varování, tak vidíme, že právě ty styčné osoby jsou zde velice eh, důležité v mezparlamentní spolupráci. Také IPEX je vnímán jako vhodný nástroj, ale je zde takový pocit, jako by byl poněkud zastaralý. A také COSAC je vhodným nástrojem proto, aby mm, mm, žlutá karta eh, dostala větší váhu. A pak je tady další otázka spolupráce s evropskými institucemi, s komisí i s Evropským parlamentem a eh, jak víte, posiluje se tady trend k většímu počtu interparlamentních zasedání a zároveň je zde trend ke specializaci na různá témata, jako je třeba CFSP. Čili závěry jsou asi takové. Eh, máme tu sklenici z poloviny plnou nebo z poloviny prázdnou. Jak eh, vidíme, vliv eh, Lisabonu spočívá v tom, že je posílena spolupráce a výměna mezi parlamenty a také koordinace mezi nimi. Vyměňuje se více informací a zaměstnanci parlamentu sehrávají větší a větší roli. A taky je zde větší roli víceúrovňového parlamentního eh, polečinnosti. To znamená, že se soustředujeme nejenom tedy na ten eh, konkrétní mandát, mandát příslušné delegace v radě třeba, ale také eh, vše se doplňuje odbornými stanovisky silnější výměnou informací a následným sledováním dalšího vývoje eh, v politickém dialogu. To znamená, že po Lisabonu eh, dochází eh, k propojování nástrojů a používání více nástrojů současně. Čili tady skutečně je efekt, je vliv Lisabonské smlouvy, ovšem také vnímáme určitou diferenciaci a já předpokládám, že mm, mm, další řečníci se na to budou soustředovat. Děkuji vám. Děkuji. A nyní paní profesorka Rosenberg z Centra politických eh, studií. Děkuji, vážená paní předsedající. Já budu hovořit francouzsky. Rád bych poděkoval za vaše pozvání. Jestli dovolíte, bude to takové nesmírně francouzské vystoupení, nejprve optimistické důvody pro roli, kterou hrají Národní parlament a poté trošičku takový pesimistický pohled. Globálně bych mohl říci jednou větou, já osobně se cítím spíše optimistou. Proč? Když se podíváme do toho mého dokumentu. Tři důvody. Jednak to, že národní parlamenty skutečně využívají tu kontrolu nebo tu možnost kontroly určitého dohledu dále. Je to samozřejmě všechny ty otázky, které se týkají <clears throat> dohledu nad premiéry, a <clears throat> zároveň to, že národní parlamenty skutečně opravdu se čím dál tím více zapojují, angažují do všech těchto evropských záležitostí. A nyní jsme se snažili nějakým způsobem to kvantifikovat. Samozřejmě, že to má své svá omezení, ale snažili jsme se to nějak kvantifikovat, nějak eh, zhmotnit. To znamená, pro všech těch 40, eh, ještě před přistoupením Chorvatska, všech těch komor parlamentu, to znamená těch, vidíte, že zde je, <clears throat> kolik teda, zde máme 45 jednotlivých setkání, výboru pro evropské záležitosti, to znamená alespoň jednou týdně, to znamená, že skutečně tyto výbory fungují, pracuje to asi 68 pracovních hodin, dále jsou to stanoviska těchto poslanců, asi 35 ze strany národních parlamentů, které posílají vládám a 12 komisi, pokud jde o různé dialogy politického charakteru nebo například principy včasného varování. Jednak jsou to rozpravy přímo mm, například eh, na plenárce alespoň 13 různých rozprav, ještě než se dostane dané téma na Eh, úroveň rady, Evropské rady. To znamená, že i když samozřejmě, pokud jde o jejich možnost eh, připravovat legislativu na evropské úrovni. Tam je to samozřejmě omezené, ovšem v posledních několika měsících vidíme, že se začaly angažovat mnohem více i v průběhu ekonomické krize a i na poli evropských záležitostí. A nyní na tom slajdu vlastně vidíte, Vidíte, bohužel, bohužel to nefunguje úplně stoprocentně na tom slajdu, takže nevidíte přesně, jak ty parlamenty jsou tam rozděleny. Samozřejmě na mém dokumentu se na to můžete podívat. Čili <clears throat> to znamená, finský parlament, tam vidíme, že vlastně mezi parlament je takový nejaktivnější, pokud jde o legislativu, pokud jde o jejich právomoc. Eh, Švédsko, Dánsko, Německo, mm, Nízozemí rovněž patří mezi tyto aktivní parlamenty, ale rovněž země jako Estonsko, Litva, Česká republika. Já samozřejmě nechci zde poukazovat na ty, kteří jsou, které jsou méně aktivnější, pokud jde o evropské záležitosti. Samozřejmě ne, nechci zde někoho pranýřovat, někdy je to prostě mm, například Belgie, Kypr, Řecko, uh, slovenská dolní komora, rumunský parlament, čili nechci samozřejmě kopranýřovat, někdy je to jejich volba. Čili nějaký východ, západ, toto dělení zde moc nevidíme, vidíme spíš to dělení na sever a jich proč proč se angažují v evropské záležitosti, protože jsou tam takové ty parlamentní tradice, které k tomu vedou. Dále je zde veřejné mínění, ne euroskeptické, ale řekněme, mm, že se zabývají otázkami evropské demokracie a rovněž politické záležitosti, například v Dánsku, eh, když je to menšinový, eh, menšinová vláda, mm, tak mm, ta situace je jiná než například u koalic, například v Německu. Takové koaliční vlády jsou spíše aktivní nebo vede to k větší aktivitě parlamentu. Další důvod, proč jsem optimistou, je to studie, kterou pro Evropský parlament Volkan Vesel, pan profesor z Kolína, eh, připravil pro Evropský parlament právě mm, ohledně postavení národních parlamentů a tam jsme se dívali na aktivity národních parlamentů, pokud jde o Evropskou radu, protože Evropská zpráva a řízení je čím dál více ovlivňována evropskými e, summity mm, i v důsledku ekonomické krize. Tam, no, kde jsou ty parlamenty národní aktivnější před summitem nebo po summitu, vidíme, že, je to, že jsou to témata důležitá ekonomicky, z volebního hlediska a zároveň to i mobilizuje národní parlamenty, to znamená nejenom ty jednotky či výbory, které se specializují eh, evropskými zálež, na evropské záležitosti. Čili tato tato mobilizace ovšem nevedla k žádnému, um, žádnému zablokování na úrovni rady. Například zabránilo to vytvoření bankovní unie či pomoci Řecku, čili to je pozitivní. Ovšem vidíme zde určité rozdíly na tom dalším slajdu. Mm, zde to asi nemůžete moc dobře přečíst, ale ty parlamenty, to znamená, které jsou aktivnější, mm, takové otevřenější, například irské, irský parlament, nebo ty, které jsou aktivnější, například Belgie, Finsko, Litva nebo Slove, Slovinsko, které jsou aktivní kolem, to znamená před summitem, a potom ty, které jsou aktivní po summitu, to znamená určitý proces, mm, který vidíme v Británii, to znamená reagují na to, co se dělo na summitu, nebo v, nebo v eh, v Německu ta snaha ovlivnit, co se bude dít ještě předtím, než se tam kancléřka dostaví bývalí premiéři většinou uh, hovoří o tom, že národní parlamenty hrají eh, velikou roli v jejich projevech, například um, ve Slovinsku um, klidně premiér um, řekně, řekl jasně na samitu, že nemůže něco akceptovat, protože by mu to neprošlo na národní úrovni jeho parlamentu, čili parlamenty skutečně hrají důležitou roli. A třetí důvod, proč jsem optimistou, to vidíme na tom dalším slajdu národní parlamenty, to je trošku takový zvláštní koncept, protože zde máme různé tradice, různého parlamentního charakteru v Evropě. Když se podíváme do Westminsteru nebo do Bundestagu nebo eh, francouzské národní shromáždění, vidíme, že to jsou jiné typy budo, eh, jiný, jiný typ zasedání a tak dále. A Evropská unie si myslím, že neumožnila takové nějaké sdílené, sdílený smysl toho, co vnímáme pod národním parlamenty. Národní parlament je to taková kategorie, která je spíše naturalizovaná v rámci různých zpráv, které se týkají konventu, nebo jakým způsobem budou zmíňovány v, ve smlouvě od Lisabonské smlouvy, nebo, nějak, nebo kozák například, to znamená meziparlamentní různé výbory, jakým způsobem budou probíhat vztahy mezi Evropským parlamentem a Národním parlamentem. To znamená, že tato diskuze vidíme na jedné straně, že Národní parlamenty samozřejmě se vnímají jakožto demokratické platformy, jsou, volené, jsou to volené platformy a jsou to pluralistické eh, platformy. Vidíme tam například mnoho neschod, nesouladů, mnohem větší než na půdě Evropského parlamentu. Těžko se tam hledá konsensus mm, často alespoň u těch hlavních politických skupin. A pokud je o další prvek definice Národních parlamentu, jde o takovou pluralitu, diverzitu na evropské úrovni, která je akceptována, bych řekl. Na tom dalším sladu to uvidíme jasněji. No, vy asi ne, ale já se tady snažím o různé modely aktivit národních parlamentů, to znamená, že například eh, finský parlament eh, sleduje to, co se děje ve vládě, dále určitá tvorba veřejných politik, eh, například v Bundestagu, to je typické publické nebo takové fórum rozprav. To znamená, že se věnují evropským eh, tématům velice často ve společné, na společných zasedáních, například ve Francii. Dále je to přítomnost na zasedáních Evropského parlamentu Kristy Neuholz hovořila například o portugalském či švédském parlamentu. Expertní parlamenty ty se snaží mm, spíš o takovou expertizu kvalitní ohledně evropských témat. Takovým nejjasnějším modelem je sněmovna, uh, horní sněmovna Velké, um, Velké Británie. Čili některé parlamenty, například švédský parlament, v podstatě funguje téměř ve všech těch tabulkách, jiné se specializují na určitou spíše doménu, oblast. Čili je to taková, bych řekl, skutečně takový bohatý obrázek, který svědčí o bohatosti ústavní historie a vůbec demokracie v Evropě mm, již po několik století samozřejmě. A není pesimističnější obrázek. Podíváme se na mm, ty smutnější záležitosti je to ta, ta otázka subsidiarity a včasného varování. Zde se k tomu stavím nesmírně kriticky a nejsem osamocený v tomto kritickém pohledu. 90 univerzit, které se specializují na toto téma, jsou proti tomuto systému včasného varování u subsidiarity, považují to za nesmírně komplikovaný systém, tvrdí, že jde o odvedení pozornosti, že to zaměstnává spoustu lidí, a mnoho zasedání a v podstatě výsledek tam je eh, téměř nulový. Je to v podstatě takové potom spíše negativní obrázek, ehm, spíše nějaká ochrana toho, co jim leží na srdce na národní úrovni. Samozřejmě, že parlamenty si přejí aby měli eh, méně nezaměstnaných v jejich zemi, méně terorismu a ne otázkám subsidiarity. Čili mm, to skutečně například vidíme i nyní na britském obrázku, takové ty červené karty ze strany Británie, jak o tom hovořil eh, premiér Cameron. Já si myslím, že je to spíše nebezpečné a i docela zbytečné. Na dalším slajdu počet směrnic, nařízení, rozhodnutí, které přijala Evropská unie za posledních 15 let. Vidíte v roce 2010 obrovský pokles po ekonomické krizi a v podstatě nikdy nedošlo k obnovení eh, to, nebo této práce. Často například hovoří Evropské parlament o tom, že není dostatek legislativní práce. Čili národní parlamenty, aby mohly eh, samozřejmě tato eh, tato legislativa vidíme, že se blokuje na evropské úrovni, takže je ani národní parlamenty nemusí vůbec blokovat a to já považuji za nesmírně eh, nebezpečné. Další bod, proč jsem pesimistou? Na tom dalším slajdu vidíme, že mnoho eh, národních parlamentů že v podstatě ty evropské eh, věci se týkají pouze maličké skupiny poslanců, eh, opravdu osamocených poslanců. A to je problém takové té participace eh, poslanců na evropských rozhodnutích. Často krát v podstatě vlastně parlamentní pracovníci se zmocňují určitých témat protože v podstatě to trošku maskuje nedostatek jejich vlastní práce, bo je mi líto, že tak musím říci, ale často jsou vlastně ty zprávy připraveny, eh, usnesení jsou odhlasována, aniž by do toho poslanci nějak aktivně zasahovali. Čili to skutečně mm, nepřidává moc na obrázku demokracie. A potom je to takový ten systém mainstreamingu, to znamená Evropské záležitosti se diskutují v různých eh, výborech a ne pouze ve výboru pro evropské záležitosti v Bundestagu například. Německo je dobrým příkladem. Problém je v tom, že je obtížné nějak mobilizovat tyto poslance v jednotlivých výborech, pokud neexistuje specializace, která umožňuje skutečně to zacílení na evropské záležitosti, na evropskou úroveň. Zároveň bych rád řekl, že například pokud jde o Evropskou radu, mm, to, tomu se věnují především teda ty výbory, které se zaměřují na evropské záležitosti na národní úrovni a to je dobře. Další důvod, poslední důvod, poslední slide, proč jsem pesimistou. Evropská zpráva a řízení nebo ten rozhodovací proces v Evropské unii v posledních několika letech od počátku krize stěžuje tu možnost kontroly na straně Národní parlamentu. Tři příklady. Jednak ta legislativní evropská rozhodnutí trvají čím dál tím déle. Zde vidíte průměrný čas potřebný pro přijetí rozhodnutí směrnic či, či um, nařízení. Pro, hm, to znamená, například nám to nedávno trvá, trvá rok, Eh, v, v loňském roce téměř rok, čili skutečně obrovské zpomalení rychlosti přijímání evropských rozhodnutí, což komplikuje život národním parlamentům. Proč? Protože to zároveň ehm, si můžeme klást otázku, kdy budou eh, kdy se budou angažovat, když přijde rozhodnutí komise nebo v okamžiku, vyjednávání konečného rozhodnutí, konečného textu. Víte, dva roky to je vlastně průměr takové tvorby legislativy na úrovni národních parlamentů, čili mnoho textů, které se navrhují v současné době, budou schváleny když už budeme mít nový parlament vlastně Čili ten problém mm, té kontinuity na úrovni národních parlamentů je rovněž velikým problémem. A další problém, pokud jde o stávající formu zprávy a řízení, toto jsou data, která znáte. Většinou to znamená, že rozhodnutí, pokud jde o hm, legislativní hm, rozhodnutí, ty se přijímají hm, v prvním čtení. V roce 2014 to bylo 93 takových evropských rozhodnutí nebo evropské legislativy, která byla schválena radou i Evropským parlamentem v rámci prvního čtení. Pro národní parlamenty to znamená problém. Stěžuje jim to možnost sledování těchto jednání, protože jsou mm, to jednání se zavřenými dveřmi v rámci trialogu mezi radou, komisí a parlamentem evropským, čili pro národní parlamenty, ale i pro věcej, pro naše občany, pro novináře je obtížné to sledovat. Je zde mnohem menší pluralismus na evropské úrovni, jak vidíte, čili poté je skutečně velice obtížné nějak dostat těm zásadám pluralitní demokracie na evropské úrovni. A úplně na závěr, tím se dostávám k tomu poslednímu slajdu a přímo k našim závěrům. Tři bod, čtyři body, jestli dovolíte. Národní parlamenty řekl bych, jsou aktivní, pokud jde o evropské záležitosti, mnohem více, než jsme si to mysleli a mnohem více, než eh, tomu bylo v minulosti, využívají svých pravomocí v tomto ohledu. Ovšem málo je podporuje eh, ta, ten vývoj zprávy a řízení na evropské úrovni. Nemají dostatečné prostředky, například eh, ten systém včasného varování je nedostatečný. A ten třetí bod, Evropské, nebo teda národní parlamenty se prosazují především díky svým aktivitám v rámci národního politického systému. I přesto, že si myslím, že bychom mohli nalézt nějaké formy společné účasti na evropské úrovni, například ta zelená karta. To je takový dobrý příklad, myslím si, že je to docela slibný prostředek a myslím si, že by, to, že by se to mohlo stát takovým trvalým Eh, nástrojem pro národní parlamenty. A nyní se ptám, zda můžeme využívat takovou tu strategii, ehm, kde se tváříme, že se něco eh, děje a v podstatě se neděje, či eh, zda můžeme opravdu pokračovat v těchto aktivitách. My si myslíme ano, poslanci nebo mm, pracovníci Národního parlamentu mají určité pravomoce, mohou reagovat, mají tento systém časného varování, ovšem ten je nesmírně komplikovaný. A i přesto, že si velice vážím Evropského parlamentu, myslím si, že je to trošku i problém dialogu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Je to většinou takový ten dialog, který nefunguje. Jako příklad uvedu stávající um, rozprávu parlamentního fóra ohledně článku 13 minulý týden. Ta procedura um, byla akceptována konečně, já se ani nejsem jistý, zda teda to skutečně bude akceptováno až po dvou letech jednání. Nehovořím zde jako univerzitní pracovník, ale jakožto občan mohu vám říci, že je šokující, že ta pravidla byla přijata až po dvou letech jednání. To si skutečně myslím, že politika jaksi nedostála těm očekáváním našich občanů. Snad by bylo možné nějak odlehčit takovou proceduru nebo celé toto fórum, pokud jde o například i rozpočtové záležitosti. A tím vám děkuji za pozornost. Thank you very much, eh, profesor Rosenberg. Děkuji, pane profesore Rosenbergu. Jako eh, poslední dostane slovo profesor Filip Poirie, který je ze sněmovny eh, eh, reprezentantů v Lucemburska. Děkuji. Ehm, pokud Já podíváme, podíváme se na první slide, jestli dovolíte, tak pouze několik úvah ohledně role národních parlamentů poté velice rychle Evropská smlouva, národní parlamenty, třetí záležitost, ekonomická zpráva a národní parlamenty a čtvrtá záležitost, různé návrhy, které se týkají zlepšení situace národních parlamentů v rámci evropské zprávy a řízení. Další slide. Obecně řečeno, autonomie či parlamentní kontrola. Vidíme zde několik prvků samozřejmě nesmíme zapomínat na všechny tyto prvky, které jsou důležité, například definice legislativní agendy, definice parlamentní práce samotné. A zároveň samozřejmě i otázka rozpočtové kontroly a zapojení veřejnosti. A jestli dovolíte, já bych se zaměřila na všechny čtyři body samostatně. Obecně řečeno, v akademické literatuře hovoříme o určité deparlamentarizaci role národních parlamentů v politickém životě v 28 evropských států. Co to znamená? Legislativní agenda, politická agenda je z různých důvodů řízená především exekutivou. A národní parlamenty v rámci evropské zprávy a řízení jsou pouze jedním příkladem takové deparlamentarizace politického života. Tato deparlamentarizace vyplývá i z určitého neokorporátního způsobu fungování, monopolizace expertízy na úrovni národních vlád, dále je to externí hodnocení vnějších politik a dokonce i rozpočtových záležitostí. Další prvky fragmentalizace aktérů na veřejné, eh, ve veřejném životě, je to parlament, eh, dále vlastně vláda nebo Evropská komise si uzurpuje některé oblasti privatizace eh, výdajů a příjmu. V této rozpravě máme čtyři typy záležitosti, které, čtyři aktivity, Jednak je to žádat eh, od, eh, určitou odpovědnost ze strany vlády, dále je to dialog s institucemi, dále je to kontrola subsidiarity a spolupráce mezi parlamenty. Když se podíváme na smlouvu od Maastrichtské smlouvy, počínaje národní parlamenty, podobně jako Evropský parlament, zažili nesmírně dlouhý proces obtížný, nedokončený, pokud jde o jejich zapojení do evropského rozhodovacího procesu. V Lisabonské smlouvě jsme viděli určitý pokrok, ovšem já to vidím trošku pesimisticky. Pokud jde o ekonomickou zprávu a řízení, tam si myslím, že národní parlamenty spíše jsme snížili jejich postavení a roli ve srovnání s tím, co získali v Lisabonské smlouvě. Pan Rosenberg se o tom před chvíličkou zmínil, toto jsou různé modely kontroly na národní úrovni, je zde obrovská heterogénnost kontroly eh, evropské politiky národními parlamenty. To stěžuje i spolupráce mezi parlamenty. Národní parlamenty nemají stejné zvyklosti, politiky, pravomoce v oblasti evropské politiky jejich zaangažovanost na evropských záležitostech je totiž je rovněž různorodá. A když se podíváme na další slide, akademici si často kladou otázku, zda Lisabonská smlouva znamená určitě tým nedokončený model, pokud jde o demokratickou reformu a sociální záležitosti. V těchto různých bodech opravdu Lisabonská smlouva je vlastně nedokončená s ohledem na národní parlamenty. Nebudu zde číst všechny ty podrobnosti, ovšem článek 12 Lisabonské smlouvy hovoří o různých funkcích, uznání národních parlamentů. Ale když se podíváme na ty rozpravy, na ten další slide, tak zjistíme, že zde existuje obrovský otazník ohledně skutečného přínosu Lisabonské smlouvy. Někteří si dokonce myslí, že národní parlamenty. A to je paradox, že vlastně národní parlamenty mají posílenou funkci vůči svým vládám a ne vůči evropským institucím. To je takový paradox. A další věc, která vede k zamišlení, je nedostatek eh, transpozice směrnic. Národní parlamenty se zaměřují většinou právě na transpozici směrnic, pokud je o evropské záležitosti. No a smlouva je i nejasná, pokud jde o možnost národních parlamentů v rámci kontroly subsidiarity. Na těch dvou dalších slajdech, když se podíváme na tyto otazníky, zjistíme, že je zde určité uznání potřeby spolupráce národních parlamentů v rámci Lisabonské smlouvy, to ano. Ovšem tato struktura té spolupráce je často neformální. Už jsme o tom hovořili. Dva roky trvalo vytvořit pravidla interparlamentního fóra, zatímco ta neformální spolupráce je vlastně zdrojem fungování národních parlamentů. Právě takovou neformální spolupráci potřebujeme pro zoficiálnění této spolupráce v dalších smlouvách a zkonkretizovat i tu meziparlamentní spolupráci. Nasledující slide můžeme přeskočit. Když se podíváme na kontrolu subsidiarity, zjistíme, že asi 10 až 15 od roku 2010 těch legislativních návrhů komise skutečně vedlo ke kontrole subsidiarity. To je nová záležitost, asi možná obtížná ale vidíme, že v podstatě vlastně je to veliký problém, pokud je o legislativu předkládanou Evropskou komisí. A nyní na tom dalším slajdu vidíme, že od roku 2014 se došlo k posunu, ovšem komise tvrdí, že k tomu došlo vlastně proto, že kon, končila svůj mandát, takže tam bylo méně legislativní práce a vedlo to k menším kontrole subsidiarity ze strany národních parlamentů. Podobně jako o tom hovořil kolega, skandinávské mm, parlamenty, mm, pokud jde o subsidiaritu, ty se moc tomu nevěnují, jak jsme o tom hovořili. A kolegyně se zmínila o tom systematickém procesu v této oblasti, pokud jde o všechny směrnice přicházející z evropské úrovně. Národní parlamenty ovšem nemají stejné priority, pokud jde o kontrolu subsidiarity. Využívají různá kritéria, pokud jde o kontrolu subsidiarity. A, a různá stanoviska e, jdou nad rámec toho, co vyplývá z protokolu jednotlivých smluv. Čili je zde různorodý pohled národních parlamentů pokud jde o interpretaci a implementaci principu subsidiarity, co znamená, že ne všechny parlamenty využívají stejná pravidla, pokud jde o kritéria a samotnou kontrolu subsidiarity. Když se podíváme na akademickou sféru, na různé pohledy, na princip subsidiarity, ano, máme zde tento nový mechanismus, který posiluje účinnost kontroly, ovšem není to veto a my se ani nepřejeme, aby to bylo veto či nějaký prostředek pro ty, eh, který by šel tímto směrem. Někteří právníci ovšem si myslí, že ta kontrola subsidiarity, že na ní nahlíželi že možná by se lépe využívala na úrovni vlád než na úrovni národních parlamentů. A nyní ten třetí bod, velice stručně. Nemohu samozřejmě zacházet do všech podrobností, na slajdy se můžete podívat sami. Různé pakty, smlouvy, dohody od roku 2009, zpráva v oblasti ekonomických a rozpočtových záležitostí například. Tato dohoda tento pakt eh, rovněž vychází z mezivládní, ale i komunitární metody. Některým se líbí jedna metoda, jiným zase ta druhá. Tím se práce národních parlamentů komplikuje v rámci rozpočtové a ekonomické zprávy a řízení. A když se podíváme na jednotlivé smlouvy, tři věci. S ohledem na ekonomickou zprávu a rozpočtovou zprávu a řízení. Progresivně trpáme na určité deparlamentarizaci rozpočtového charakteru. Je mi líto, že tak musím říci z různých důvodů. Mezivládní dohoda o stabilizaci a, stabilizaci a koordinaci zprávy a řízení hlavním bodem, hlavním prvkem je jsou samity eurozóny. Zatímco tyto samity, i přestože kde existují určitá ustanovení pro parlamenty, národní i evropské i parlament, unikají kontrole na národní úrovni. Posilují racionalizovaný parlamentarismus na evropské úrovni. Mechanismy v mezivládní dohodě omezují a snižují roli, tradiční roli národních parlamentů v rozpočtové kontrole. Když si myslím, že je dobré, že zde máme rady pro řízení veřejných financí v rámci národních plánů reform a stability, tyto rady velice často nejsou propojeny s národními parlamenty přeskočíme několik slajdů a dostáváme se k návrhům stávajícího stavu a závěrům. Když se podíváme na různé návrhy pro zlepšení role národních parlamentů v evropské správě a řízení. Kolegové už se o tom zmínili. Vidíme zde mnoho aktivit na národní úrovni, snaha nalézt nové mechanismy, které by jim to umožnily, tuto kontrolu, například v Nízozemí nebo sněmovna lordů a jejich studie zpráva dánského parlamentu Kozak. Vidíme, že je zde sice veliká různorodost a určitá opozice, ale trošku i konsenzus ohledně role národních parlamentů. Je zde i určitá konkurence, kterou vytváří exekutiva. Především v té zprávě o evropské řízení, kterou jsme nedávno viděli, vidíme zde velký rozkol mezi aktivitami národních parlamentů a exekutivou. Pokud jde o zlepšení role, zkvalitnění role těchto parlamentů. Poslední dva příklady. Zelená karta o které se hovoří na Kozaku. To je dvojznačnost celé věci. Některé parlamenty to zajímá velice málo využití tohoto nástroje. Velká část jiných parlamentů si přeje tento nástroj. Když se podíváme na jejich stanoviska, tak vidíme, že parlamenty v tom vidí takový, nebo se na to dívají opravdu různým pohledem. Vidíme zde konsenzus ohledně právo na informace pro národní parlamenty vyplývající z Lisabonské smlouvy. Ovšem problém je v řízení těchto informací, jejich příliš. A v tom vidíme, zde vidíme konsenzus mezi různými zprávami. Třetí příklad je vlastně zde neutuchající snaha větší systematické aktivity mezi členy komise a národními parlamenty. A zároveň mnohem větší, volá se po větší interakci, na větší zodpovědnosti vlád vůči parlamentním výboru. Poslední věc před závěry. Jedna zajímavá věc, která vyplývá ze všech diskuzí a zpráv, je role parlamentních výborů. Je zde určitý konsenzus v tomto ohledu, aby bylo méně specializace takového výboru pro evropské záležitosti, ale spíše, aby tam byly takové sektorové výbory, například pro dopravu, sociální věci. To znamená, aby tam byl přímý dialog mezi těmi specializovanými výbory, například pro zemědělství a komisí. A nakonec několik úvah. Heterogénnost národních parlamentů, což vede k deparlamentarizaci a zároveň k tomu, že společné strategie pro národní parlamenty v otázkách evropských záležitostí jsou problematické. A určitá formální stránka Lisabonské smlouvy, jakože paktu o ekonomickém řízení, i když představují určitá větší práva, jsou obtížné na půli implementace. A o tom došlo k určitě k mm, určité snaze o určitou větší odpovědnost vlád vůči národním parlamentům. A další věc, se nás čeká důležitá ještě práce o posílení těchto nástrojů pro všechny parlamenty v kontrole ekonomických záležitostí. Rozdělení nebo ten rozkol mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, pokud jde o hospodářskou a ekonomickou záležitost. To je tak obrovské, že evropská exekutiva má svou jasnou představu o institucionální reformě a že je mnohem napřed ve srovnání s národními parlamenty a jejich pohledem na institucionální budoucnost Evropy. Děkuji, eh, pane profesore. Nyní máme eh, takzvané modré karty. Já bych chtěla vysvětlit členům z národních parlamentů, že tradice slyšení v Evropského parlamentu je, že jste nejenom eh, pozváni, abyste promluvili v prohlášeních, ale abyste položili otázky také tům, abychom měli dialog. A na začátku naší diskuse požádáme experty, aby reagovali. Uh, takže kdo si chce vzít slovo, a ptejte se, mm, proto tady máme experty. První, kdo si chce vzít slovo, je náš turecký kolega, pan eh, Talib Kučutan. Děkuji. Moje intervence bude stručná, také budu mít otázku. V prezentaci jsme se zaměřovali na institucionální úroveň a na mechanismy eh, kontroly Eh, institucí Evropské unie. Ale jedna věc chybí a to je úroveň participace eh, občanů při volbách do Evropského parlamentu. V posledních voleb to bylo asi 42,5 Národní volby, když se podíváme na eh, geografii EU, tak vidíme podobný trend. Je tady menší a menší zájem politiků, klesající míra politické participace. Mě by zajímalo, zda to je indikace eh, ztráty důvěry mm, evropskou politiku a evropský projekt eh, mnoha eh, zemích, v 28 zemích, to bychom měli také reflektovat, když mluvíme o odpovědnosti, transparentnosti, o tom, zda lidé se, se berou jako součást Evropy, nebo ne, protože nemají přístup k rozhodovacím procesům ehm, na mnoha úrovních, což je něco, co by Evropská unie měla řešit. Proto moje otázka s tím souvisí. Zajímalo by mě, zda experti ehm, posuzovali i tento aspekt jako něco, co chybí v evropských diskusích, co se týče participace, eh, reprezentace Eh, občanů, určitá dem, přímá demokracie. Děkuji. Z Rumunska, paní Jana Bertra. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci zdůraznit, že je nutné posilovat dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. V Rumunsku například v dolní sněmovně ve výboru pro evropské záležitosti, kterému předsedám, nejenom e, připravujeme stanoviska, které posíláme Evropské komisi, ale každý měsíc organizujeme konzultace občanů. Měli jsme konzultaci o Junkrově plánu migraci energetické unii a dost mě překvapil, Eh, komentář pana Olivera Rosenberga, podle kterého v Rumunsku Národní parlament není mm, nejaktivnější, ale když se posledním podívám na poslední přehled Evropské komise a na um, Evropský parlament, je druhý ve srovnání se všemi ostatními parlamenty, ale, ale asi bychom potřebovali současná aktuální data, nikoli zastaralá. Kromě toho v Rumunsku máme um, zákon o spolupráci mezi výborem pro evropské záležitosti, vládou a předsednictvím. I když jsme měli trošičku obtížný začátek, tak to začíná fungovat především, co se týče parlamentní kontroly evropských záležitostí. Předsednictví má povinnost po každé Evropské radě informovat výbor pro evropské záležitosti o svých závěrech tomu pracovnímu dokumentu chci říci, že samozřejmě není e, často rozebírat, ale odstavce 9 a 10 jsou poněkud problematické. A já chci upozornit na to, že role národních parlamentů v kontextu evropských záležitostí je trošičku větší než prostě jenom kontrola nad vlastní vládou. To tež platí kontroly některých evropských struktur. Například bych mohla zmínit eh, jednání, která probíhají o um, nařízení Europol. Myslím, že tyto dva odstavce eh, je nutné revidovat, abychom zdůraznili užší spolupráci mezi Národním parlamentem a Evropským parlamentem tak, aby příspěvky národních parlamentů skutečně e, byly mm, zohledněny. E, například, když, jsme, když se podíváme na subsidiaritu, tak víme, že máme 8 týdnů na odpověď, ale chci se zeptat, nemyslíte, že by možná bylo lepší zavést systém dobré praxe, aby e, v případě, že jsou značné příspěvky, které výrazně změní eh, formát dokumentů poslaných komisí, tak abychom tyto dokumenty, i když ehm, tedy plyne už eh, ten, ta lhůta 8 týdnů. Nemyslíte si, že je nutné, abychom měli follow-up všech, eh, po všech jednáních? aby existoval určitý mechanismus, protože jednáme o poměrně významných věcech a já věřím, že všechna tato, všechny tyto věci vyžadují určité sledování, určitý follow-up a e, je třeba je vnímat jako kontinuum e, a jako příspěvek národních parlamentů do debaty. Děkuji vám a ještě jednou e, děkuji za organizaci tohoto setkání. Nyní má slovo Richard Corbett za Evropský parlament. Děkuji. Hlavní ehm, poselství, které si odnesu z této diskuse, je, že skutečným problémem je tedy věcná podstata, nikoli subsidiarita. My potřebujeme, aby národní parlamenty měly možnost se podívat na obsah návrhu a ovlivnit je a netrávit veškerou energii kontrolou subsidiarity, protože v praxi Eh, subsidiarita je zřídka kdy problémem. Někdy může být, ale obvykle není. Po eh, těch šesti letech, kdy existoval mechanismus včasného varování, ten práh pro žlutou kartu byl dosažen jenom dvakrát. Nikdy nebyl dosažen práh pro oranžovou kartu. To není jenom proto, že Evropská komise je velice opatrná. Um, jenom co předkládá ohledně subsidiarity. A také, e, jak ubíhá čas, tak stále větší e, podíl legislativních návrhů EU je o novelizaci stávající legislativy a nikoli o e, úpravě nových oblastí. To je normální, že ten poměr se mění v čase. A když mluvíme o změnu stávající evropské legislativy, tak mm, je otázka k diskusi, zda skutečně potřebujeme legislativu na evropské úrovni anebo stačí národní. Proto eh, subsidiarita obvykle není problém. Každopádně každá evropská legislativa vyžaduje eh, minimálně kvalifikovanou většinu, 65 pokud vezmete Uh, populaci. Národní ministři, kteří se zodpovídají národním parlamentům v radě, takže možnost porušení principu subsidiarity se tím snižuje, protože byste potřebovali eh, souhlas většiny národních vlád, aby se shodly, že je třeba legislativu na evropské úrovni. Eh, takže co můžeme udělat pro to, aby národní parlamenty mohly eh, ovlivňovat věcnou podstatu, nikoli eh, řešit subsidiaritu? Na evropské úrovni politický dialog, příspěvky na národní úrovni, tedy úpravu příspěvků, které budou podávány. Není tedy e, na evropské úrovni, aby říkala národním parlamentu, jak si dělat, je na nich. Subsidiarita, i když říkám, že subsidiarita není obvykle problém, nyní jeden premiér říká, že potřebujeme postup červené karty. Moje reakce je, dobře, budeme mít e, mechanismus červené karty. Problém to nebude obvykle, protože nebudou návrhy, které by vyvolaly červenou kartu, ale bude to důležitá záruka. Aby bylo vidět, že když to bude nutné, bude možné e, zablokovat návrh, který by porušoval subsidiaritu. Bude to vyžadovat jenom závazek komise, že vždy stáhne návrh, který e, dosáhne e, toho Prahu, který byl odsouhlasen. Děkuji. Já bych také využila možnosti a položila otázku. říkáte, že ta červená karta má tedy rozšířit působnost mimo subsidiaritu, takže možná budou nějaké případy eh, červené karty, například princip přiměřenosti. To je k jednání, to bude k jednání. Dobře. Děkuji. Realmuen z Nizozemí má slovo. Já budu mluvit holandsky. Ik was lang rapporteur van. Já chci říci e, tureckému kolegovi, že jsem byla dlouhou dobu zpravodajkou pro Turecko a když e, pochází ze země, která je tak e, polarizovaná, tak pak samozřejmě účast ve volbách je vyšší než ve volbách, kde demokracie jsou mm, trošičku jinak E, strukturovány. Když mluvíme o demokracii, musíme mluvit o prahových hodnotách, tedy o vyšší horní hranici účasti, to je 10% v Turecku, to je také důvod. Paní předsedkyně, dnes jde o to, že v oblasti subsidiarity e, můžeme udělat ještě víc. Já jsem přesvědčena, že subsidiarita není problém a e, to říkám i pro e, lucemburského experta, který to tak negativně prezentoval, jakoby v 90. letech s Maastrichtskou smlouvou e, jsme začali, se tady jedná o parlament bez kompetencí a kompetence pak přišly v dalším kroku. I toto je třeba zohlednit. Máme mm, nyní kontrolu subsidiarity a já jsem přesvědčená, že mm, spíš eh, se to musí rozvíjet směrem k problémům členských států, které nesouhlasí s obsahem legislativy. Vadí jim, že legislativa je, není přiměřená pro jejich zemi. I v této eh, věci se musím, to musíme dále rozvíjet. Pak jedna otázka na eh, nizozemského, francouzské experty. Máte, nebo zkoumali jste i ty národní parlamenty, kde členové národních parlamentů a členové mm, Evropského parlamentu často spolupracují. Um, holandští europoslanci jsou zváni do výboru, dostanou pět minut eh, řečnické doby, ale pak už nic neříkají. Proto um, tato práva nejsou využívána. V Německu jsou smíšené výbory, ve Francii eh, je také větší dialog mezi poslanci. A to by e, bylo také užitečné, když bychom chtěli posilovat tu spolupráci. Proto e, už jsem řekla, mm, jak si de, větší, větší e, možnost boje proti demokracii. Děkuji. Yes, thank you very much. Děkuji. Itálie je jednou ze zemí, která implementovala eh, eh, řadu mm, specifických věcí o účasti parlamentu v rozhodování vlády. Vláda musí eh, před každou radou informovat a také informovat o výsledku po skončení rady. Informačním procesu je také povinnost zahrnout parlament a nyní eh, se diskutuje o ústavní reformě, eh, která eh, začne zítra ve schromáždění a poprvé v ústavě mm, umožňuje účast parlamentu v analýze a revizi evropské legislativy a také hodnocení parlamentu se týče výsledků evropské politiky. Otázka, kterou mám, je následující. Zkušenosti, eh, které máme v parlamentu, eh, diskuse a způsob, jak parlament eh, se obrací mm, před Evropskou radou a diskuse, které probíhají po radě, když vláda informuje parlament, tak eh, jsou často, eh, příliš často na obecná témata vztahy mezi eh, mm, zem, danou zemí a Evropou. A je tady jaksi nedostatek skutečné analýzy. vlády inform, vláda informuje o Eh, na omezená, omezených tématech, ale často je ta, nebo málo kdy je ta debata cílená. Já se spíše ptám na komparativní analýzu a návrhy z tohoto ohledu. Za toto je eh, také mm, v eh, ostatních parlamentech a nebo ve stazích mezi parlamenty a Evropskou unii jsou případy, kdy ta debata především o velkých tématech, důležitých setkáních Evropské rady je podrobnější, protože v mé, zkušenost, v mé zkušenosti mm, tam byla formální účast, eh, obecné strategii a zřídka kdy podrobná příprava. Já si nejsem jist, zda eh, jsou nástroje to implementovat do parlamentního postupu velice často eh, Mm, to svolává v případě naléhavých záležitostí a jsou často i praktické problémy, takže mě by zajímalo, zda akademických studiích byly eh, nějaké diskuse o tom, jak toho dosáhnout. Parlament eh, Ramon Jauregui. A nyní Ramon Jauregui z Evropského parlamentu Španělsko. Děkuji vám, pane předsedkyně. Chtěl bych poděkovat expertům za přednesené zprávy a studie. Myslím, že rozebrali celou sérii otázek souvisící se subsidiaritou a účastí národních parlamentů. A já bych měl tři otázky. Za prvé, během analýzy předběžných parlamentních rozprav před Evropskou radou vzhledem eh, k tomu, že Evropská rada i rady ministrů nabyly na síle v posledních letech a převážily nad mezivládním přístupem. Má, má otázku asi takovou to. Znepokojuje mne, že některé parlamenty svá stála stanoviska zasílají ještě před zasedáním rady, což podle mě je proti duchu zastupitelské eh, demokracie. Otázka zní, zda je mnoho parlamentů v EU, kteří eh, dávají svým představitelům fixní stanoviska ještě předtím, než zasedne rada. A jestliže tato praxe se skutečně uplatňuje, měl by to vědět Evropský parlament. Za druhé, vy jste výborně zanalizovali všechna setkání, která se realizují a já mám v souvislosti s tím otázku. Nestává se, že by se rozpravy v národních parlamentech získávají příliš národního ducha, Téměř všechny národní parlamenty eh, de facto eh, mají tendenci o evropských záležitostech diskutovat z čistě národního hlediska, z hlediska místní veřejnosti a tak dále. A jaká je otázka regionálních parlamentů v decentralizovaných státech, jako je třeba Německo? Eh, to má dobré zkušenosti s principem subsidiarity a zajímal by mě, jak se vlády spolkových zemí účastní toho procesu tak, aby jejich hlas při aplikaci politik dolehl až k centrální vládě. Ano, děkuji. Já mám eh, otázku eh, paní profesor Neuthold hovořila o různých eh, postupech eh, a já vím, že politická kultura v různých částích eh, Evropy je různá a to tež platí o našich ústavách. Čili pokud se týče Eh, rozdílu eh, politických kultur a ústavy, eh, které vedou k těmto rozdílům. Já nevím, měli bychom prostě se zabývat otázkou osvědčených postupů, abychom to zlepšili. Pak je tady ještě otázka vlastně jednání a konání ex ante. Eh, my jsme tady měli zasedání eh, pro zahraniční věci, tedy Rady pro zahraniční věci, a teď eh, budeme de facto ex post toto vyhodnocovat. Možná by bylo dobré, protože my to vlastně máme na programu vždycky příslušný téma před radou a potom po radě. A já myslím, že to je velice důležité a paní Proskánova to zmínila. Eh, pan profesor Rosenberg. Eh, eh, le mainstreaming. Máte úplnou pravdu, paní profesorko, ano, ten mainstreaming v našich parlamentech, pokud je o evropské záležitosti, to je právě to, co zde vidíme. My jsme v podstatě takovou malou elitou v rámci národních parlamentů, která se zabývá těmito tématy. Proto nemáme u nás samostatný výbor pro evropské záležitosti v Lucemburku, ale v podstatě je to součást výboru pro zahraniční věci, získávají veškeré dokumenty z Bruselu a poté to jednotlivým výborům rozdělují. To je důležité pro takový ten mainstreaming těchto věcí, proto jsem velice rád, že jste se zmínila i o zelené kartě a i o tom, že bychom to mohli dosáhnout bez změn smluv a že jste nepadla do té pasti jako někteří, kteří si myslí, že je to špatný návrh a že v podstatě vlastně tímto způsobem bychom chtěli nějak zamezit to, té možnosti předkládat legislativu. Pane profesore Paji, vy jste trošku negativně nahlížel na, parlament, na deparlamentarizaci. Možná jde o nedostatek emancipace parlamentu, nedostatek zaangažování. Neřekl bych, že jde o deparlamentarizaci. Co si o to myslíte? Emancipace. Dneska tomu tak sice není, ale často, když přijíždím do Bruselu na tyto meziparlamentní jednání, tak mohu říci, nebudu zde jmenovat žádné země, ale že někteří, že je se mnoho lidí, kteří přečtou nějaké projevy a napsala do ministerstva pro zahraniční věci. Není to nic parlamentního. Čili měli bychom se čím dál tím více emancipovat. To je důležité. To by mohlo pomoci zlepšit spolupráci mezi národními parlamenty a Bruselem i Štrásburgem. Děkuji. Děkuji, Mr. President. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl v rámci svého příspěvku jménem eh, portugalského národního shromáždění bych chtěl zdůraznit, jak důležitá je zelená karta. Samozřejmě, že my potřebujeme eh, rozsáhlé debaty, ale musí to být politická debata, která něco říká lidem. Eh, protože nám se stalo, že vlastně u nás eh, se tak domácí debata o evropských záležitostech úplně zastavila. Eh, výbor pro evropské záležitosti sice často zkoumá evropské iniciativy, ale nemá dostatek času, aby organizoval nějaké veřejné debaty, které by zajímaly také občany. Čili ono nejde jenom o to, jak zlepšit fungování Evropy, ale potřebujeme eh, také eh, zapojit občany, aby měli prostě pocit, že ten evropský projekt je také jejich. Tato nová iniciativa by mohla vnést mm, čerstvý vítr do debat v národních parlamentech a znamená to takové jakési oživení, eh, oživení vztahu k Evropské unii. Pan Hagen? Ano, děkuji. Já musím říct, že mně se ty prezentace velice líbily a bylo zde mnoho myšlenek. Jirsko eh, podporuje systém žluté karty a samozřejmě také ten navrženou zelenou kartu. Já myslím, že pokud se týče subsidiarity, tady je eh, třeba najít vhodná kritéria. Pokud se týče eh, kontroly, tak eh, my tady máme de facto systém, který funguje čtyři roky a točí se to všechno kolem každoročního pracovního programu komise. My jsme se tady doslechli o určitých statistikách, Eh, co se týče eh, výborů, zasedání, eh, rád a podobně. My tedy dostáváme vlastní statistiky od takového evropského hnutí a my pořádáme veřejná zasedání právě s tímto European Movement a je to pro nás velmi užitečná příležitost, jak eh, zlepšit vlastní fungování našeho výboru i parlamentu. Eh, naslouchal jsem tomu, co říkali řečníci eh, o roli národních parlamentů v rozpočtovém procesu. My samozřejmě sledujeme semestr, pak také doporučení pro země a mm, také tedy to, co kdo navrhuje. My si myslíme, že eh, ten proces evropského semestru pořád ještě je možno rozšířit a mě by zajímalo, eh, co si myslí řečníci, jestli návrhy, eh, které pocházejí z pera pěti prezidentů, by k tomuto přispěli, by to zlepšili, posílili. Pokud ne, jaká opatření byste navrhli sami, myslím. Děkuji, Claude Bosman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říct, že tyto komentáře jsou mé vlastní, eh, ne někoho jiného. Ale eh, já eh, jsem si něco tady odnesl z těch fascinujících prezentací. První věc je pozornost. Prostě my tady říkáme, že jsme tady o to, abychom hlídali a kontrolovali exekutivu a evropské instituce, a nebo Eh, chceme spíše zlepšovat výsledky jejich práce. Eh, Mě eh, skutečně fascinovala myšlenka přebytku informací a to znamená, že třeba naučit se s nimi zacházet, vyměňovat si je a získat ty, se kterými má smysl o tom diskutovat. Druhá věc. Máme tady obrovský rozptyl národních praktik, jak to ukazují slajdy a také e, velmi rozmanitost zdrojů, jaké mají k dispozici jednotlivé národní parlamenty. A to vlastně znamená, že e, ten přístup náš musí být velmi flexibilní. Také k tomu je třeba připočíst potřeby toho, na čem je třeba pracovat. My jsme tady hovořili o zelené kartě, a to je de facto iniciativa v rámci deregulace nebo v rámci další práce s návrhy. A pak tady máme ještě takové ty konvenčnější návrhy pro kontrolu a to ano, to je třeba držet v kontextu. Třetí téma, hovořilo se o auditních činnostech ex post. Já myslím, že to skutečně je třeba se pobavit eh, s eh, účetním dvorem a zjistit, jestli ten systém skutečně eh, k něčemu vede nebo ne. A konečně tedy to, co řekl Richard Colbert, a sice ta kontestabilita evropských institucí. Nevím, mám říct, že se nám to takto nelíbí a že chceme také sankce. Já myslím, že je zjevné, že Evropský parlament a národní parlamenty spolupracují a že eh, bychom měli mít tedy eh, jakési eh, úpravy, jak by se tam mělo, aniž by se narušila suverenita státu a dalších institucí. Politický kontext spočívá v tom, že Eh, elektorát eh, potřebuje, má určité potřeby, je zde také lobování, ovlivňování sociálními sítěmi a tak dále, čili my musíme být také flexibilnější a rychlejší při reakci na tyto potřeby. Závěrem bych řekl, že eh, to znamená, že musíme dělat dvě věci. Za prvé, je třeba najít vhodná technická řešení, jak tato témata co nejlépe zpracovat a využít. A nemusí to být nějaký jednotný přístup k tomuto eh, velmi diversifikovanému portfoliu. Třeba mm, můžeme eh, se soustředit jenom, řekněme, na některé, některé téma, Eh, dva, tři parlamenty by se tím mohly eh, zabývat spolu s experty a mm, třeba když já jsem byl eh, v dolní komoře v Británii, my jsme spolupracovali se americkým kongresem na technickém tématu geoengineering, ale byly tam spousta problémů. A mm, problém spočíval v tom, že my jsme nemohli vydat to, co původně bylo společnou zprávou. No, a já myslím, že je třeba se podívat eh, z politického hlediska na eh, koncepci společného evropského parlamentního prostoru, eh, kde by bylo možné tyto debaty absolvovat. To znamená cestování a setkávání se a tak dále. A vše musí být samozřejmě legitimní. Já si myslím, že my můžeme si vyvinout takový zvyk, že budeme spolupracovat a to potom může prospět Evropě. Ano, děkuji. Také já bych chtěla připojit dva komentáře a možná nějaké otázky na experty. Za prvé, mezi evropskými institucemi existuje jedna která, eh, na jejíž nezávislost nám záleží, a to je Evropská centrální banka. Samozřejmě je zde otázka demokratické legitimity této eh, Evropské centrální banky a nejenom, jak se vytváří eh, měnová politika, ale také bankovní unie a dohled nad bankovním sektorem. To de facto tady může vzniknout třetí pilíř bankovní unie. V Evropském parlamentu se nyní rozšířují činnosti a odpovědnosti centrální banky a my jsme v této souvislosti eh, široce uvažovali o myšlence eh, demokratické legitimity tohoto procesu. Předložili jsme řešení jako například podepisování memoranda porozumění spolu tedy s eh, dozorovým a také s rozhodovacím sektorem ECB Dále pořádáme pravidelná slyšení, kde také svým způsobem dochází ke kontrole těchto institucí a jejich fungování. Čili eh, tady ta otázka nalezení správné rovnováhy mezi nezávislosti a mezi tedy eh, tím veřejným blahem a současně s tím Eh, zachování leg- demokratické legitimac- eh, legitimity eh, Evropským parlamentem. Já nevím, jestli vy k tomu můžete něco říci, jak vlastně vy vidíte tuto výzvu, případně jestli máte nějaké myšlenky k tomu, jak zajistit v tomto případě tu demokratickou legitimitu. A druhá otázka se týká toho, že Eh, velice často tady máme dohody, eh, které, takové, které například vedou eh, k ESM nebo fiskálnímu kompaktu nebo Single Resolution Fund, což de facto právně jsou věci, které se nacházejí mimo Eh, smlouvu Lisabonskou, je to prostě, co to mezivládní dohody, tak je nazývám slovo mezinárodní dohody. Nicméně to je pořád eh, možnost, eh, jak postupovat v Evropské unii. A mě by zajímalo, je správné v těchto případech jasně mezivládní posílené spolupráce, je tedy správné očekávat, že by parlamenty, zejména tedy Evropský parlament, ale také národní parlamenty, eh, že by tedy eh, měli mít právo parlamentního přeskumu či dohody, nebo eh, jsou naše práva dramaticky omezena, jestliže tedy vlády jestliže tedy vlády jdou tou cestou mezinárodních dohod spíše než unijní metody. Dobře, kolegové, myslím, že nikdo další se nechce na nic zeptat ani nic komentovat. Dáme tady slovo expertům a máme na to spoustu času, takže můžete mluvit, jak dlouho chcete. Profesor OK. Takže, paní profesorko, děkuji. Děkuji za všechny tyto připomínky, poznámky, otázky pro nás, pro příslušníky akademické scény. Je velice důležité zúčastnit se takových rozprav. Jedna věc, o které bych ráda se zmínila, je tato možnost dialogu. Akademici, politická praxe, jsou často dva tábory, které se nesetkávají a to je škoda. Úroveň účasti na evropských volbách. To je samozřejmě věc, která nám všem hodně leží na srdci. I v této budově Evropská komise Jo, jo, jo. Je to tentokrát obtížné, mm, protože to mm, bylo významné, že to bylo e, velké zklamání, že to nevzrostlo, ale přesto jsme viděli velkou, e, velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. V některých zemích to bylo, e, jak víte, velmi nízké ta účast. Jedno z vysvětlení této úrovně účasti z akademického hlediska jak Franci, tak politologové mluví o nedostatečné politické debatě, nedostatečné politizaci problémů, také v Evropském parlamentu samotném. Nejsem si jistá, zda je to odůvodněné nebo ne, ale je to jeden z problémů které se um, často řeší v akademické oblasti. Vrací se to k celému tomu problému kontroly subsidiarity. Um, mnozí byli velmi skeptičtí, protože to je tak uh, technické a uh, omezené a podobně. A mně se velice líbilo to, co řekl Richard Comber, totiž, že skutečným problémem je ta věcnost. Vrátit eh, do, do hry zpátky politiku, to je problém. Když se podíváme na to, kde se národní parlamenty mobilizují, tak to jsou často politická témata jako eh, kancelář Evropského státního zástupce například. Takže vidíme, že i v oblasti kontroly subsidiarity je mobilizace eh, v politických tématech. Jak jsem řekla, je tady určitý politický spin off těchto opatření, které se, která se zdají na začátku technická a nepolitická. Nicméně návrat politiky je také věc, o které jste tady dnes jednali. Když se vrátíme k tomu, že subsidiarita Mm, je málo kdy problém, ale měl by existovat problém, mm, tedy mechanismus červené karty, když to srovnáme s Evropským parlamentem samotným, eh, s postupem spolurozhodování podle Maastrichtu, tak Evropský parlament, jak víte, má právo veta, ale málo kdy ho využívá. Velice často ehm, mm, využívání práva pro podat pozměňovací návrhy ehm, Tady je možné říci, že máme takovou nouzovou brzdu. Věci, které by mohly ovlivnit vnímání eh, toho, jak fungují národní parlamenty, protože máte tuto záchranou brzdu. Jako když jste v tramvaji, zřídka kdy eh, někdo tahá za tu záchranou brzdu. Stojí to tedy za diskusi, ale může to mít eh, negativní eh, symbolický charakter, protože je to opět negativní nástroj, nikoli pozitivní eh, nástroj, jako je konstruktivní ehm, pozměnění nebo pozměňovací návrh. Ve Eh, ta výměna mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, eh, členové Evropského parlamentu by měli mít možnost navštěvovat jednání výboru národních parlamentů například. Eh, nemám data pro všech 28 členských zemí, ale je to zase něco, kde, na co by se akademici mohli více zaměřit. Na druhou stranu vidíme, že to není ten případ ve všech členských zemích. Vidíme, že v některých parlamentech členové Evropského parlamentu mají velice omezenou řečnickou dobu. Takže to je zase něco, co by, eh, na čem by se ještě dalo pracovat, co by se mohlo stát běžnou praxí podle některých principů. Eh, jaké to má tedy výhody? Výhody je mm, medializace, protože národní média se eh, zaměřují na to, co se děje v národních parlamentech. Děkuji, že jste eh, nám řekli o italském eh, případu a tom, že je to často obecné, že ty diskuse jsou často obecné, že jsme eh, svědky specializovanějších debat v některých zemích a zase Ehm, Švédsko, Dánsko často vede specializované debaty a ehm, není to vždy tedy normou. Když se podíváme na ehm, nadbytek informací, když jsem dělala studii o rakouském parlamentu před Lisabonem, dávno už to je, tak jeden z komentářů byl, že dostávají tolik informací, že jsou zavaleni, že nemohou dýchat. To je tedy otázka výběru informací. Jsou různé eh, možnosti, jak mm, národní parlamenty tedy zvládají tento nadbytek, přebytek informací. Například seznam eh, návrhů, které eh, přicházejí z komise a indikují, kde z právního hlediska, to není závazné, ale z právního hlediska by mohlo být Eh, problém se subsidiaritou, aby eh, bylo možná nespracovávat informace. Otázka Evropské centrální banky, to je jedna z klíčových politických otázek. Eh, na jedné straně rozhodování za zavřenými dveřmi, také z důvodu technické expertízy, efektivity a toho, že musíme rozhodovat a tak dále, a tak dále. Takže ten tlak na rozhodování. A na druhé straně odpovědnost. To je jeden z klíčových problémů eh, a eh, to je velmi důležité, velmi dobré, aby ta slyšení probíhala, aby to aby eh, bylo vidět, co se děje, aby eh, bylo tedy lepší mediální pokrytí, eh, což také vede k eh, vyšší spolupráci. Některá rozhodování probíhá tedy v, na zvláštní fórech. Některé hm, tedy opatření k zajišťování odpovědnosti jsou stále důležitá Národní parlament, Evropský parlament, národní parlamenty mohou sehrát velice důležitou roli. Děkuji. pour euh, vos questions. Děkuji za všechny otázky, jestli dovolíte po pořadě. Pokud jde o tureckého kolegu, účast ve volbách, tam bych byl trošku pozitivnější. Jednak, že pokud jde o pokles účasti na evropských volbách, je to spojeno i s rozšířením EU, rozšířením o nové země směrem na východ, kde účast ve volbách je z mnoha důvodů prostě nižší. Toto bych řekl, že je prostě takový důsledek, um, jinak bychom vlastně tam měli za těch posledních 30 let pouze o 10% ten pokles ve volbách, pokud od toho uh, odečteme Eh, východoevropské země, když to srovnáme teda s ostatními národními volbami, čili v těchto zemích, v těch stávajících eh, zemích. Takže tam si myslím, že Evropský parlament se nemusí až tak obávat. Samozřejmě my bychom si těšili, kdyby ta účast byla vyšší, ale není to nic neobvyklého. Národní volby od eh, evropské krize vidíme takovou tu europeizaci na různých úrovních. Konečně se o Evropě začalo hovořit na Slovensku, v, v Nizozemí, ve Francii 2012, Itálie. Ano, jsou to národní volby, ovšem evropské témata jsou přítomná debat, i v debatě mezi jednotlivými kandidáty. A nyní z Rumunska ten dotaz, že jsme byli trošku možná přísní ohledně Rumunska v těch našich údajích. My jsme tam měli pouze údaje do roku 2012, takže to je samozřejmě i s tím propojeno. Ovšem nesmíme zapomínat na to, pokud je o otázku propojení národních parlamentů s evropskými záležitostmi, jsou to většinou takové ty elity národní úrovně, pokud jde o evropská témata. Oni si v podstatě uzurpují tato evropská táma témata a hovoří o nich i v médiích. Můžeme si položit otázku, zda to je tak u nás i v našich zemích, ehm, bez ohledu na čísla, na procedury, zda politikové v Bulharsku, ehm, Řecku hovoří o těchto evropských tématech, zda skutečně ehm, se angažují tímto způsobem a uvidíme, že tomu není vždycky tak. Pan Richard Corbett který již bohužel odešel, řekl něco, co je trochu takové cynické, ale často to slycháme. Můžeme si dovolit červenou kartu, protože ta prahová hodnota stejně tam byla tak nízka například u žluté karty, tak proč nezavést červenou kartu, to riziko je malé. Můžeme to pochopit, ano, mohlo by to být i diplomatické řešení pro mm, určitou nabídku směrem ke Cameronovi, ovšem to je takové to zdání pouze. Takové to zdání toho, že udělíme Národní parlamentu větší pravomoce a v podstatě v realitě tomu tak není. A myslím, že to byla pak nizozemská otázka, vztahy mezi národními poslanci jedné národní země a poté europoslanci ze stejné země samozřejmě e, ti, kteří se dobře orientují na té evropské úrovni, jsou, při, jsou spíše Němci a to ze dvou důvodů. Jednak, že mají zájem, samozřejmě chtějí koordinovat své strategie, protože by to potenciálně mohlo mít větší váhu. A rovněž, e, že, protože jejich politické strany jsou silné, strukturované čili mají takové víceúrovňové strategie. Ve Francii tomu tak není, ta síla je mnohem menší a proto mají větší problémy. Francie má pouze dva poslance na eh, Národní eh, fronty v Národním shromáždění, to znamená méně než 1%. A v podstatě mm, i to může představovat určitý problém, který se na té národní úrovni eh, těžce překonává. ty, pan kolega, myslím, že z Itálie, omlouvám se za výslovnost, hovořilo o té politické korektnosti, nedostat, o nedostatku hloubkové analýzy na národní úrovni. Zde dovolte dvě odpovědi. Není tomu vždy tak. Jsou zde i národní parlamenty, které například mají veřejné debaty i v televizi, které vedou opravdu tu hloubkovou práci. Například v, v Dánsku každý pátek se detailně zabývají evropskými problémy a záležitostmi a tato, tento nedostatek hloubkové analýzy, který kritizujete, já bych rád zúraznil, že jsme, jsme již pokročili, pokud jde o technické možnosti, poznatky o konkrétních evropských projektech a zároveň obecné rozpravy. Bankovní unie. Zda, myslíte si, že národní Eh, parlamenty by o tom měly nějak detailně hovořit, která banka by měla být součástí bankovní unie a tak dále. Ne, prostě často jsou to debaty obecného charakteru, co uděláme my, jakým způsobem bychom chtěli, aby Evropa kontrolovala či nekontrolovala banky a tak dále. Španělský dotaz? Nebo tři dotazy? Jednak to byl mandát. Právně řečeno zde máme pouze dvě evropské země, které mohou takový mandát dát ministrovi a minister nemůže jednat jinak a to je Rakousko a Dánsko. V Rakousku to vidíme málo, v Dánsku revidovali před několika lety tento systém, hovoří o tom mandátu, ovšem i o možných výjimkách. Takový striktní mandát existuje opravdu omezeně, pouze v těch legislativních aktivitách. To znamená, že ne pokud jde o radu. Premiér a prezident nemají stejný způsob eh, takového mandátu k dispozici. Pokud jde o Evropskou radu, zatím to nevedlo k takovému tomu odblokování. I finský premiér nakonec vlastně eh, souhlasil s pomocí Řecku. A nyní to, že národní parlamenty eh, často mají pouze takový ten národní domácí pohled problematiky. Možná jsem to nepochopil správně, ale přece to je jejich role, ne? Myslím si, že to je jejich role a že je jejich zájmu Evropského parlamentu, aby měli takový subjekt. Regionální parlamenty, to byl poslední dotaz. Ten systém časného varování, parlamenty různých zemí, například nejenom federativně uspořádané, ale i Itálie, Španělsko se organizuje tímto způsobem subsidiarity. Mnoha zemím se to líbí. Evropská smlouva jim umožňuje tuto specifickou roli hrát, ale zároveň využívají principy subsidiarity. A ještě vaše poznámka, kolega za předsednickým stolem. No, víte, pokud je o kosak, ano, národní parlamenty tam fungují dobře, ta výměna, jejich kontakt, nebo ty kontakty, to je výborné. Já, je mi trošku líto, že kozák vlastně slouží téměř výlučně tomuto účelu. A dále se řekl, že občas národní parlamenty pouze potvrzují politiku národní vlády. Ovšem chci říci, že mnoho vlád v důsledku krize bylo svrženo v důsledku projevu nedůvěry, čili národní parlamenty, jakmile jsou tam evropské, celoevropské ekonomické problémy, tak jsou vlastně schopni vyslovit nedůvěru svým vládám, jak vidíme. A dotaz, myslím, z Irska ohledně zprávy pěti předsedů. Já bohužel nemám dostatečné vědom, povědomí o této oblasti, ale pokud je o fiskální kompakt, rozpočtové záležitosti asi možná může být méně pesimističtí, včetně kolegy Pajera, protože v mnoha zemích tento fiskální kompakt byl i příležitostí implementace nástrojů které umožňují zapojení národních parlamentů, například víceleté finanční rámce. Nepředstavuje to nějakou obrovskou pravomoc pro národní parlamenty, ale představuje to takovou platformu pro diskuze v rámci evropského rozpočtu, evropského <coughs> semestru a tak dále. A paní předsedkyně Hybner nezávislost Evropské centrální banky, samozřejmě, že to je veliká obava pro nás, pro všechny to nezávislá instituce, ale zároveň chceme kontrolovat, protože žijeme v demokracii. Mě opravdu zaskočilo nemile to, jak národní parlamenty a Evropský parlament byly schopny se dohodnout v tomto ohledu. Článek 13 fiskálního kompaktu jasně hovoří o tom, jakým způsobem mají třikrát ročně se setkávat, jakým způsobem hovořit o této problematice. Je to ale příliš technická záležitost, nejasná a to je mi líto. A to, že Evropská unie, unie se dekomunitarizuje, že zde máme čím dál tím více mezinárodních dohod, je to možná spíše problém pro Evropský parlament než pro národní parlamenty. Národní parlamenty eh, jsou méně nuceny postupovat tímto způsobem. Ovšem věřím, že národní parlamenty naleznou správný prostředek. Například to, že Evropský parlament posiluje své pravomoce posledních 25 vždycky se snažil vlastně převzít odpovědnosti ještě dříve, například u spolurozhodovací procedury, než jim tato pravomoc byla udělena oficiálně, čili doufám, že i to uhlídání eurozóny se vám povede. Děkuji. A nyní otázka voleb, nebudu opakovat vše, co řekl kolega. ten nedostatek účasti v evropských volbách je spojen i s určitou transformací demokratického režimu v celé EU. Týká se to národních voleb, různých forem politické účasti. A zde bych rád poukázal například na různé studie posledních 30 let. Vlastně vidíme, eh, jak se to vyvíjelo na evropské úrovni, na národní úrovni, že se vidíme opravdu i určitou transformaci, pokud jde o volby, o jejich účast. Je to vlastně součást takového transformačního procesu v rámci evropské demokracie. Otázka subsidiarity, tam jsem se asi špatně vyjádřil. Ta otázka nezní zaměřit se na zlepšení kontroly subsidiarity. To není, o co mi šlo, ale o obsah evropských politik, na který bychom se měli zaměřit. Možná jsem to proběhlo moc rychle v prezentaci, v mé prezentaci. Prostě nezaměřovat se na zlepšení techniky, která kontroluje subsidiaritu, ale spíše zaměřit se na ty hlavní body ekonomické hospodářská měnové unie. Toto si myslím, že je mnohem důležitější než zlepšení kontroly subsidiarity. Národní parlamenty chtějí zlepšit tu subsidiaritu pokud jde o zlepšení fungování EU. Jiné ovšem mají jiný cíl, například blokace na evropské úrovni určitých rozhodnutí. Otázka emancipace nebo nějaká deparlamentarizace, to je akademické téma. Ano, role emancipace, to je překvapivé. Národní mhm. parlamenty, podobně jako Europarlament, mají nástroje, ale nevyužívají je. No vůbec nevědí, jak by je využili. Je to podivné. Nástroje k dispozici máme, ale nevyužíváme je. Ta otázka emancipace je zde zásadní. Například právě se vidíme i ten dopad deparlamentarizace. A ty návrhy ohledně zprávy pěti předsedů, já jsem to měl zahrnout v prezentaci, ale nevěnoval jsem se tomu. Národní parlamenty, Evropský parlament by to mohlo zajímat, protože v této zprávě pěti předsedů je i dokončení Evropské hospodářské měnové unie. Několik odstavců se týká národních parlamentů, europarlamentů a je tam několik nových bodů. Jednoduchý příklad. Tím se dostávám k ekonomické zprávě a řízení. Navrhuje se zde Evropský konzultační rozpočtový výbor, který by vlastně kompletoval úkoly národních rozpočtových rad které jsou součástí fiskálního paktu. Proč? Taková rada by přece mohla být oficiálně propojena s Evropským parlamentem. Proč neuvažujeme v rámci tohoto návrhu předsedu to, aby takový výbor byl oficiálně propojen s Evropským parlamentem? národní rozpočtové výbory různorodého charakteru, proč nejsou oficiálně propojeny s národními parlamenty? Přece to je možnost parlamentu, mají ty kapacity, aby lépe zpracovali rozpočtové perspektivy z evropského i národního pohledu. To by jsme mohli vidět jako konkrétní výsledek návrhu těchto pěti předsedů. Tím se dostáváme i k otázce bankovní unie, vzájemné propojení, vztahy. Myslím, že to byl britský poslanec, který se ptal na propojení těch dohod mezi Evropským parlamentem, účetním dvorem, Evropským parlamentem, Evropskou náro- eh, centrální bankou, nějaké oficiální dohody. Neznamená to pouze otázku spolupráce, ale například i zaměření na konkrétní body, které jsou součástí plánu na příštích pět let, tři roky. Tím by ta parlamentní kontrola byla efektivnější a respektovala zároveň nezávislost jednotlivých institucí. Cílem této formalizace dohod je propojení všech subjektů na základě vzájemného respektu. A pak je to zpráva OECD. Neměl jsem čas se tomu věnovat v mé prezentaci, Ovšem OECD právě hovoří o takovém propojení mezi parlamentem, centrální bankou, účetním dvorem. V této zprávě z roku 2014 vidíme jednu zajímavou věc, takový nápad vytvořit v rámci Kozaku nějaký permanentní nástroj veřejných politik, které řídíme na evropské úrovni. To znamená takový orgán, který by byl i nástrojem poskytujícím expertízu národním parlamentům. S tímto přišli odborníci OECD v roce 2014. A ta otázka mezivládní a na druhé straně komunitní metody, komunitární metody. Jistě, že chápeme naléhavost rozhodnutí především ve eurozóně s ohledem na krizi. Ovšem to je ten problém. Možná jsme zašli příliš daleko v té mezivládní metodě. A parlamenty se s tím nedokáží nějak sotožnit. vlastně nejsou schopny v rámci této mezivládní metody se zapojit. Evropský parlament na tom ztratil rovněž a národní parlamenty dokonce ani nebyly schopny nebo občas pouze s velikými potížemi se zapojit do těch akcí jednotlivých vlád. To netvrdím já, to je ta slavná zpráva OECD z roku 2014. Takže podobně jako kolega Noel, ta sklenice je napůl prázdná, napůl plná. Nástroje se máme, ovšem ty nejsou využívány. Mohly by být využity nástroje, které jsme formalizovali na úrovni EU i národní instituce existují, některé veřejné politiky na úrovni EU především evropského charakteru, by nám mohly pomoci překonat krizi určitého parlamentního zastoupení a reprezentace. Děkuji. Děkuji, paní Veršo, bych se chtěla k tomu vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jenom eh, krátký follow-up. Mm. Možná jsem to neřekla, nikdy jsem neřekla, možná to mm, překlad nebyl špatný. Já jsem neřekla, že jste byli zlík na Rumunsko. Já jsem jenom chtěla, aby jste přesně reflektovali situaci eh, dnes 19. listopadu 2015, ne 2012. I to, to byly vaše, to byly teda vaše data, jak jste řekla, to bylo, nebylo fér. Já zdůrazňuji, nefér kritizovat můj výbor, když můj výbor je jeden z těch, které jsou velmi aktivní a každý měsíc máme veřejnou diskusi o důležitých tématech, takže to byl můj komentář. Pokud eh, říkáte, že vaše data byly z roku 2012, tak bych to řekla. Já jsem předpokládala, že jste mluvili o dnešních datech. Možná do budoucna mm, mluvte o dnešní situaci, ne situaci před třemi lety, protože to je relevantnější. Především, když si stěžujete, že trvá dva roky, než dospějete k nějakému závěru. Ehm, tom diskutujeme dnes. Možná bychom měli mluvit o datech z dnešní doby, nikoli z doby před dvěma lety. it's it's, it's interesting. Je zajímavé diskutovat eh, mezi akademiky a politiky. Mě to baví. Ale měli bychom si vědomi eh, kulturních rozdílů mezi námi. Akademický svět prezentuje čísla o průzkumu, který skončil v roce 2012. To je dobře, protože my <laughs> pracujeme rychle ve sběru dat a analýze pro politiku. Chápu, je potřeba to aktuálnější, takže to je kulturní rozdíl, předpokládám. Děkuji, než eh, to uzavřu. Eh, Mar, chce, chcete něco říct? Jistě jste měli, eh, měla důležitá setkání, důležitá jednání. Ano, já jsem měl v kanceláři premiéra Kosova u sebe který eh, přijel do Bruselu, což je obtížná otázka, jak co do rozšiřování, tak eh, co se týká migrace. Chci říci, že jsem vděčný, že eh, jsem měl možnost vyslechnout celou řadu námětů, nápadů z, od členů národních parlamentů i expertů. A já sám si z toho odnesu nějaké návrhy. A můj názor je, že doufám, že eh, generální tajemník nám dá různé nápady. Já myslím, že um, um, jde o pracovní dokument, tedy velký manévrovací prostor, ty nápady tedy integrovat do toho, což byl hlavní účel dnešního setkání když mluvíme o lepším využívání Lisabonské smlouvy, tak je to z praktických důvodů. Je důležité, aby národní parlamenty měly k tomu na to názor, co je tedy, aby byl, bylo vidět, co je možné podle e, mínění většiny národních parlamentů. Nemělo by smysl dávat návrhy, kde by byla jednotná fronta proti. Je to umělá zpráva a já o tom jsme, tom jsme se, toho, tam jsme vyslechli mnohé. Budeme spolupracovat, ale já chci vyzvat vás všechny, až bude návrh zprávy po dnešní schůzi, paní předsedkyně, jestli s tím souhlasíte, tak bychom to měli rozeslat národním parlamentům, expertům abychom eh, měli tedy pozměňovací návrhy a nápady, abychom se na to mohli podívat. Takže to vrátíme během několika týdnů návrhy, abychom měli eh, jak si, eh, aby bylo zjevné, že to je výsledek společného um, společné práce. Takže poznámky byly eh, eh, vedeny, současně jednání bylo web streamováno. Myslím, že bod 9 právě už tady byl zmíněn vícekrát, takže je třeba eh, tomu věnovat pozornost. Na závěr chci říci, že chci poděkovat všem třem expertům. Velice si vážíme vaší práce vaší prezentace, to je velmi užitečné. Ehm, jsem, také chci říci, že se sejdeme v tomto formátu meziparlamentním dialogu příští rok. Děláme to jednou za rok. Doufám, že v mezidobí během našich návštěv jako AFKO budeme mít několik návštěv příští rok do členských zemích. Pokud budete k dispozici, eh, budete ochotní um, se, sejít s námi ve výborech, v parlamentech, tak budeme rádi. Rádi se s vámi sejdeme. A také chci říci, co navrhl Elmark. Obecně si myslím, že to uděláme. Mm, pokud budou důležitá témata, projednávaná během našich slyšení a workshopů. Vás informujeme. Někdy se může stát, že přijedete do Bruselu individuálně, méně formálně. E, jste vždy vítáni. Já e, chci uzavřít tím, že vám ještě jednou poděkuji a doufám, že to bude první krok v naší spolupráci v tématech, která jsou důležitá. a um, tom, že bude tímto posílena demokratická legitimita všeho, co se tedy děje v Evropě a naše spolupráce. Kromě toho, co naší práce zde a vaší práce doma, tak naše spolupráce má obrovskou přidanou hodnotu a doufejme, že se nám ji podaří v příštích letech realizovat. Děkuji vám. Asi bychom tedy měli, je to tady ten hluk, tak bychom asi měli skončit. Thank you so much. Uh,